So, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne, dobré odpoledne vám všem. Samozřejmě ve chvíli, kdy zasadáme celý den, tak je dost těžké dostat po obědě všechny zpátky do zasedacích místností, ale i přesto si myslím, že bychom měli opravdu co nejdříve začít a uvidíme, zdali se k nám ještě přidají uh, další kolegové. Takže vítám vás na dnešním odpoledním zasedání této meziparlamentní eh, skupiny a vítám vás tedy také na našem odpoledním workshopu. Jde tedy o právní pomoc a alternativách k zatýkání a také o alternativách pro azylová řízení. Eh, je tedy možné, že se k nám ještě přidají další, ale bylo nám oznámeno, že k nám přijde 14 zástupců z 11 různých členských eh, států a také jeden zástupce země z Evropského hospodářského prostoru. Můžete hovořit francouzsky, anglicky, španělsky, řecky, portugalsky, rumunsky a česky. A kromě angličtiny můžete ještě také naslouchat francouzštině, španělštině a češtině. Ale ještě předtím, tedy než dám slovo prvním řečníkům, tak chci vám také říci, jak to tady všechno bude probíhat. Všichni členové národních parlamentů, kteří by chtěli vystoupit, tak prosím vyplní tento formulář a předají to tedy zástupci sekretariátu a dají nám, a ty, ti nám to samozřejmě předají a víme, že samozřejmě se zástupci národních parlamentů vždy našeho zasedání či našich rozprav chtějí účastnit. A já tady v tuto chvíli hned předávám slovo Kristianovi Momersovi a on je poradcem eh, v eh, komisaři pro lidská práva, pro Radu Evropy. Bude tedy hovořit o práci Rady Evropy, bude tedy hovořit také o tedy spolupráci s národními parlamenty a hlavním tématem budou tedy alternativy eh, k tomu systému zadrž, zadržování. Eh, samozřejmě jde o to, jakým způsobem co nejvíce redukovat ty přípravy zadržování. A v tuto chvíli vám dávám slovo a máte 10 minut. Tak já budu hovořit velmi rychle, protože samozřejmě k tomu lze hovořit, nebo na toto téma lze hovořit velmi dlouho. Já jsem velmi rád tedy, že mohu hovořit. Já budu tady hovořit pouze za eh, komisaře či jménem komisaře, protože samozřejmě je to separátně oddělení v rámci Rady Evropy, ale samozřejmě tady máme také další důležité instituce, jako je Evropský eh, soud pro lidská práva ale samozřejmě všichni spolupracujeme. Budeme tedy hovořit o zadržování um, azylantů či žadatelů o azyl. Budu tedy hovořit o té situaci žadatelů o azyl po té, co se tedy dostaví na území Evropské na území Evropské unie, ale azyl jim není udělen. Takže velmi rychle pro ty, kteří tedy neví nic o komisaři pro lidská práva. Je to tedy instituce, která byla založena v roce 1999, to znamená, že my nepřijímáme individuální eh, žádosti či stížnosti, ale jde nám o to samozřejmě eh, dbát na dodržování lidských práv všech členských států Rady Evropy, tedy 47 Eh, členských států a pan Mužník je tedy hlavní, pan Mužník je eh, komisařem. Tak o co, o co jde v rámci tedy jeho mandátu? Chci říci, že eh, na práci se tedy podílí více jak 10 členských států Evropské unie. Takže chci říci, že tady ten rozsah působnosti komisariátu není úplně přesně eh, definován, jak si konkrétně, ale samozřejmě víme, že žadatelé o azyl bývají zadržováni z, za účelem tedy dodržování pravidel azylových eh, politik. O co jde? Jde o to zajistit v podstatě, aby ke všem případům bylo přistupováno individuálně, to znamená, aby jim byly poskytovány služby například poradenské či e, coaching. Jde o to v podstatě nashromáždit dostatečný počet doku, dokumentů či o za finanční záruky, eh, které jsou vyžadovány. Takže Eh, ty alternativy pro zadržení mají eh, spoustu výhod, protože tady v tuto chvíli dochází ke vytváření a posilování důvěry mezi tím eh, státem a žadatelem o azyl. Alternativy jsou v podstatě vždy, prakticky skoro vždy levnější než zadržování žadatele o azyl a samozřejmě jde také o důstojnost a dodržování práv žadatelů o azyl. Ale co je asi nejdůležitější pouze, abyste tedy si udělali trošičku přehled o tom rámci. Hovoříme o pátém článku umluvy o lidských právech. V něm se hovoří o tom, že je důležité podporovat a chránit důstojnost všech žadatelů o azyl. To znamená, že zadržení musí být opravdu tím posledním prostředkem, eh, ke kterému se uchýlíme. To znamená, že je opravdu před tím zadržením, před tím legitimním zadržením opravdu třeba potřeba vyčerpat mm, všechny jiné prostředky a opatření, která jsou k dispozici. To znamená, toto už vychází ze zákonných pravidel a já eh, tady v tuto chvíli chci říci, že co se týče toho zadržování jako takového, tak tady se v rámci tohoto nového návrhu nic zásadně nemění. My tedy samozřejmě eh, zjišťujeme, že tady co se týče toho času, v průběhu něhož je ten eh, žadatel o azyl zadržován, tady dochází ke zkrácení, ale co se týče těch podmínek, které musí být splněny pro to, aby došlo eh, k zadržení toho žadatele o azyl, tak tady se v podstatě nic nemění, ale jak říkám, je to opravdu opravdu ten prostředek eh, poslední potřeby. Takže eh, tady je třeba se na to konkrétně podívat a O tom samozřejmě budou dále hovořit další moji kolegové, kteří poskytují konkrétní právní pomoc žadatelům eh, o azyl, ale tady tou největší výzvu z našeho úhlu pohledu je to, jak tyto alternativní systémy by měly ve, skutečně, ve skutečnosti eh, fungovat. To znamená, tady ze zákona musí existovat ta potřeba, jak se vytvářet tyto alternativní systémy. To znamená, eh, je třeba jak si zdůraznit tu potřebu. A přitom, jak si vidíme, že v Evropě dochází k tomu, že namísto toho, aby evropské státy v podstatě se snažily eh, redukovat ten čas zadržování a snažili se vytvářet eh, alternativní systémy, tak vlastně dělají přesný, ten přesný opak. To znamená, máme tady ty detenční centra, eh, dále víme, co se děje v Řecku, to znamená, maďarská vláda se také vyjádřila v tom smyslu, že chtějí v podstatě začít opět s tím institutem automatického zadržování zaměstnaní pro všechny nově příchozí. Dokonce, dokonce to vypadá tak, že i Evropská komise se v podstatě v tuto chvíli už eh, přiklání spíše na tu druhou eh, stranu. To znamená, že z toho, co já jsem slyšel, tak to vypadá tak, že ta podpora tomu eh, zadržování, včetně tedy zadržování i malých dětí, roste. To znamená, je možné, že opravdu ty tendence jsou takové, že k tomu dojde. A s ohledem na to, to bych možná rád zmínil některé ty mezery či nedostatky, které v tuto chvíli existují v jednotlivých eh, členských státech i v souvislosti tedy s těmi platnými zákony v těchto jednotlivých eh, státech. Takže první věc, eh, kterou vnímáme, je to, že i když členské státy tedy mají nějaké ty alternativní systémy, tak velmi často jak si fungují nebo reagují ad hoc vůči určitým cílovým skupinám migrantů. To znamená mimo jiné také to, že je třeba udělat všechno pro to, aby všichni minimálně teoreticky měli přístup k takovému to alternativnímu systému. Ale proto tady musí existovat široké spektrum možných systémů. Proto tady musíme také hovořit o dobře fungujícím systému monitoringu, o dobrém způsobu notifikace a samozřejmě je jasné, že tady neexistuje jeden jediný recept na vyřešení všech jednotlivých problémů. To, co vidíme v některých členských státech, je to, že když nedojde k zadržení některých eh, žadatelů o azyl i po ukončení toho azylového řízení, tak vlastně jsou v podstatě jaksi ponecháni svému vlastnímu osudu. To znamená, že nemají vůbec žádnou podporu, nedostají podporu ani jaksi pro, na, na ubytování či na prostě jednoduché eh, přežití. To znamená, eh, jsou v podstatě jaksi ponecháni takovému, vystavení takovému právnímu váku. Eh, máme výbor pro sociální práva ve Štrasburku a ten mimo jiné také hovoří Eh, v podstatě o tom, že v podstatě absolutní deprivace či neposkytnutí jakékoliv pomoci nemůže být prostředkem, jak si vynucovat v podstatě odchod či návrat eh, žadatelů o azyl. A další věc, kterou vnímáme, je ta, že ve chvíli, kdy se snažíme s členskými státy jednat o alternativách, tak nám většinou říkají, no tak my zlepšíme podmínky v detenčních centrech, což je samozřejmě eh, dobré na jednu stranu, protože hlavně tady mimo EU EU se ty podmínky v detenčních centrech musí zlepšit, ale nemůže to, to, nemůžete tím v podstatě kompenzovat ten, tu neexistenci alternativních systémů. A kromě toho tyto alternativy jaksi nevždy jsou jaksi dostatečnou náhradu pro detenční eh, centra, protože to například nefunguje ani eh, v, na letištích například, nebo Velmi často hovoříme o těch takzvaných recepčních přijímacích centrech, reception centers, eh, kde ty podmínky v podstatě skoro nikdo nemonitoruje, i když se v podstatě de facto jedná také o detenční eh, centra. A teď také chci říct, že nemáme konkrétní eh, čísla o tom v podstatě, kteří, kolik těch žadatelů o azyl je, jakým způsobem tedy s nimi bylo zacházeno a e, to potřebujeme samozřejmě ve chvíli, kdy chceme hovořit o osvědčených postupech, ale chtěl bych se zasoustředit v tuto chvíli na situaci malých dětí a nezletilých i když tady v podstatě nedochází k žádné, jaksi, žádný explicitní zákaz pro zadržování, tak víme, že OSN zastává velmi, velmi jasnou, jasný postoj v souladu jaksi se, se zachováním a ochranou eh, těch nejlepších zájmů eh, dětí a nezletilých. To je něco, co získalo eh, podporu jak komise, tak také zástupců Evropského parlamentu, včetně také podpory členských států tu OSN. To znamená, že v tuto chvíli existují opravdu velké snahy eh, zakázat eh, zadržování eh, dětí. A proto já bych velmi rád apeloval na vás, abyste také vyvinuli tlak na vaše úřady tak, aby opravdu k dosažení tohoto zákazu došlo. Um,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 To znamená, tady dochází k nedostatečné strukturální eh, spolupráci mezi členskými státy, protože víme, že například i OSN a jiné, například mezinárodní eh, koalice, eh, která se zabývá tímto systémem, Eh, nebo tímto problémem. V podstatě všechno, všechny tyto instituce už eh, vytvořily, vypracovaly velmi dobrá doporučení pro alternativní systémy, eh, vypracovaly osvědčené postupy, ale tyto informace v podstatě nejsou dostatečně sdíleny. Evropská komise také nechala vypracovat velmi dobrou studii, která se týká právě těch osvědčených postupů v rámci alternativních systémů. Také dochází k velmi dobré spolupráci na úrovni odborníků v souvislosti tedy s navracením žadatelů o azyl do třetích zemí a já bych byl také velmi rád, kdyby se trošičku intenzivněji vnímali práci Rady Evropy, protože tady se jedná o velmi mnohých státech, které jsou v podstatě těmi transitními zeměmi pro eh, migranty při jejich cestě na Evropskou, do, do, na cestě do Evropské unie. To znamená, já si myslím, že by opravdu bylo dobré, kdyby ta spolupráce mezi členskými státy a e, členy Rady Evropy byla intenzivnější. Já bych byl také velmi rád, nebo rád bych na vás apeloval v tom smyslu, že by bylo opravdu velmi dobré, kdybychom také sledovali práci pana komisaře a kdybyste potřebovali jakoukoliv naší pomoc či podporu, tak ji rádi poskytneme. A teď trošičku, jak si nad rámec e, tady té, toho mého projevu byly zmíněny tady ještě různé externí aspekty a proto bych rád vyzvihnul jednu věc. Protože ve chvíli, kdy hovoříme o spolupráci EU a třetích zemích, tak tam vždy je takový trošičku ten aspekt toho zadržování, to znamená financování těchto eh, praktik nebo jiné politiky, v rámci níž se vlastně od třetích států očekává, že budou zadržovat tyto migrační proudy. A tady z toho vystává zcela jasná potřeba, tady v, v, v souvislosti s tou spoluprácí se třetími zeměmi. Tady potřebujeme jednoduše více zodpovědnosti a více transparentnosti, proto eh, se také v tuto chvíli, jak si už eh, provádí eh, studie o transparentnosti, tak aby byl zajištěn nezávislý monitoring dopadů této spolupráce hlavně tedy v těch třetích zemích. A E, evropský ombudsman už také v podstatě upozorňoval na nedostatečné e, monitorování situace, včetně tedy situace e, v Turecku. To znamená, monitoring na všech, úři, na všech úrovních i monitoring v podstatě vynakládání těch peněz, které jsou určeny do této oblasti. To jsou věci, které je třeba ještě více posílit. To jsou věci, o kterých byste měli hovořit ještě eh, s vašimi kolegy na národní úrovni a myslím si, že to tvoří opravdu velmi důležitou přidanou hodnotu pro naši rozpravu. Quite well. Mnohokrát děkuji, krásně jste zvládl dodržet 10 minut, takže než se pustíme do debaty, předám ještě slovo dalšímu řečníkovi, je to pan David Conan Smith, je to předseda výboru pro migraci rady eh, právních nebo advokátních eh, sítí v Evropě a řekne nám něco o tom, jak to vypadá s poskytováním bezplatné právní pomoci žadatelům o azyl v Řecku. Prosím, máte slovo taky zhruba na 10 minut. Mnohokrát děkuji, já se budu snažit dodržet limit. Především mnohokrát děkuji Meziparlamentnímu výboru za pozvání na dnešní akci. Já bych rád něco řekl k otázce právní pomoci, právu na právní pomoc, přičemž tento projekt realizuje Rada advokátních komor a právnických společností Evropské unie, CCBE, spolu s Deutsche Anwaltsverein, což je německé združení. Proslavilo se hlavně projektem na lesvu. Mám tady několik slajdů a samozřejmě pokud budete mít nějaké otázky, tak se můžete zeptat. Takže, co je to CCBE? CCBS e je Združení evropských právníků, které zastupuje 45 zemí právníků v 45 zemích a je v podstatě hlasem, a teď vás nechci děsit statistikou, milionů právníků, kteří provozují praxi v Evropě. Takže každý pětistý občan Evropské unie je právník. Ale dodal bych rychle, že v Americe je to každý 250. Záleží na tom, na jaké se podíváte statistiky. Takže v Evropě máme ještě spoustu prostoru pro další právníky. V každém případě já tady hovořím jako předseda výboru pro migrační právo. My jsme zřídili projekt na lesbu loni v červenci s tím, že bychom poskytovali právní pomoc na úrovni první instance pro přijíždějící migranty, kteří možná potřebují mezinárodní ochranu. A samozřejmě je také další cíl, a totiž ukázat veřejným orgánům v členských státech a také institucím Evropské unie, že pokud taková organizace jako CCBE dokáže s německou advokátní komorou nebo združením zřídit takovýto projekt, určitě se něco takového dá snad zvládnout i na evropské úrovni. K tomu se ještě vrátím, ale my rozhodně obhajujeme postoj, že právo na právní pomoc pro přijíždějící migranty, kteří možná mohou potřebovat mezinárodní ochranu, je základní právo, které zaručuje právo Evropské unie. Dohoda z března loňského roku mezi EU a Tureckem předpokládá obrovskou částku, jsou to 3 miliardy eur, které se mají vynaložit v průběhu čtyř let na implementaci této dohody. Ani cent z těchto peněz nebyl vyčleněn pro právní pomoc pro přijíždějící migranty. A my zastáváme názor, že ať už tomu říkáte humanitární pomoc nebo prostě právo na účinný přístup k azylu jednoznačně platí základní právo na právní pomoc, které by měla financovat Evropská unie společně s vnitrostátními orgány. Náš projekt vznikl v červenci 2016. Je to sice malý projekt, ale doposud byl velmi úspěšný. V Evropě máme 37 přispívajících komor, my máme webové stránky ilal.eu e můžete se na to podívat, je tam víc informací, ale zcela to financují advokátní komory, nevzali jsme prostředky z žádného dalšího zdroje. Ten projekt e, má základnu na lesbu a dobrovolníci z řad právníků dva až tři týdny vždycky jezdí po Evropě, nebo přijíždějí z Evropy a poskytují poradenskou činnost, jsou to všichni lidé, kteří se věnují azylu, musí to být advokáti a proto podléhají regulatorním a disciplinárním kodexům. Pracují zdarma pro účely tohoto projektu. Jsme na lesvu, protože řecká delegace v CCBE nás požádala, aby ten projekt byl na lesvu. Odhaduje se, že v roce 2015 přijelo na tento ostrov 170 tisíc přičemž obyvatel tam 75 tisíc. Bohužel jenom 100 členů advokátní komory lesbu. Z té stovky 103 byli lidé, kteří se věnovali azylu a migraci. Takže když jedna vesnice, která má 120 osob, dostala přes 100, nebo přijala přes 150 tisíc migrantů, jenom v roce 2015. Je zřejmé, že eh, ta místní komora byla zahlcená, požádali řeckou eh, komoru, aby pomohla i přes Evropu. Takže my jsme se pokusili zaplnit tuto mezeru, ale tu mezeru nemohou zaplňovat jenom právníci, ale měli by to dělat veřejné orgány. Právo Evropské unie uznává, že pro účely odvolání nebo soudního přeskumu ve věci rozhodnutí o azylu, negativního rozhodnutí o azylu, máte nárok na právní zastoupení. Toto právo bylo uznáno v roce 2004 a 5 přijetím směrnice o kvalifikacích a postupech, ale plně to bylo implementováno v Řecku až v lednu 2017. Teď je tam komplexní program. Je třeba uznat, že řecké veřejné orgány byly opravdu zahlceny a v podstatě je nemůžeme kritizovat vzhledem k tomu, jaké potíže měl jejich systém. Ale je zřejmé, a to vám řekne každý právník, že když právní poradenství dostanete až ve fázi odvolání a neměli jste právníka hned v první instanci, je opravdu těžké napravit chyby, které mm, byly v minulosti. Mám jeden dobrý příklad, na který jsme narazili nedávno v našem projektu. Syrský pán, který byl v Mori, v zadržovacím recepčním středisku několik měsíců. Čekal na odvolání ve věci. V první instanci měl pohovor a když šel na ten pohovor, tak se rozhodl, že řeckým asilovým úředníkům řekne, že je zkušený přepravce na Blízkém východě protože si myslel, že by nebylo dobré, kdyby jim řekl, že je pronásledovaný křesťan ze Sýrie, protože měl pocit, že by nemohl nějak přispět k evropské nebo řecké ekonomice. Takže úplně opustil eh, tu koncepci pronásledování a každý právník vám řekne, že ve fázi odvolání už se s tím nic nedá dělat, že v podstatě ten člověk měl dobrý základ pro to, aby jeho žádost byla přijata. Takže je potřeba zajistit účinné právo přístupu k azylu, které je teď uznáno v Evropské unii, v listině základních práv Evropské unie. A ošetřují to také nejrůznější právní akty v sekundární legislativě. Ale právo na právní pomoc je hned na začátku. A samozřejmě Někdo, kdo si to nezaslouží, nelegální přistěhovat, který čistě z ekonomických důvodů přijede z západní Afriky, také bude mít přístup k právní pomoci v první instanci. To je sice pravda, ale bohužel je to nevyhnutelný důsledek základního práva v oblasti občanských práv. Lidé dostanou právní pomoc, přestože si ji třeba nezaslouží, z toho pohledu, že nepotřebují ochranu, Ale pokud systém zůstane tak, jak je teď, tak budou lidé, kteří projdou sítem a to bude eh, jakási skvrna na eh, tom, co se teď odehrává v Evropě, pokud nebude právo nebo nebude poskytována právní pomoc. Vidíte, že dlouhodobým cílem našeho projektu je to, že zdravotní podpora, potraviny, příbytek jsou všechny uznávány jako práva na první pomoc. V roce 2016 bylo rozhodnutí o podpoře financování v naléhavých situacích. Tam se málo zdůrazňovala právní pomoc. V roce 2017 v tom rozhodnutí bylo uvedeno, že právní pomoc patří k hlavním prioritám. A abych to uzavřel, pokud je o právní statut tohoto práva, nedávno Německá advokátní komora nebo združení eh, vydala zajímavé zajímavou publikaci, která nahlíží na humanitární podporu a je to, najdete to na webových stránkách, je to rozhodně také dobrý pohled na věc, protože to nedělná součást té první pomoci, neboli e, přístřeší, potraviny a zdravotní pomoc. To jsou věci, které lidé potřebují, když přijedou a neměli bychom to upírat. Stejně tak ale platí, že když eh, v roce 2009 v článku 18 charta uvedla do praxe ženevskou úmluvu, a totiž, že je tady právo žádat Evropské unii o azyl nebo na mezinárodní ochranu na hranici Evropské unie, toto právo nemá žádný účinek, pokud nemáte přístup ke kompetentnímu právníkovi, a to včas a hned na začátku. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že to bylo velice zajímavé vyslechnout si vás oba těm různým aspektům, na které se člověk může podívat, když mluví o předběžné právní pomoci a když jde o to, jak se vyhnout zadržování nezletilých. A jsem také ráda, že oba z vás zmínili právní základ, protože je velice důležité mít nějaká základní pravidla a potom mluvíme o konkrétních detailech. Ráda bych jasně uvedla, že máme zastoupených 11 národních parlamentů, takže nebudeme mít čas na každého, kdo by se chtěl zapojit do debaty. Nemůžeme vám dát nějaké dvě minuty nebo maximálně dvě minuty, ale zatím mám jenom jednu žádost o slovo. Mohli bychom to tady mít za sebou velmi rychle, ale pokud se někdo ještě bude chtít zapojit do, do debaty, tak neváhejte, vyplňte formulář Možná, že bych vám to ještě mohli usnadnit. Když zvednete ruku, tak uvidíme, jestli to zvládneme odsud. Nicméně, všichni tady máte možnost zamyslet se nad tím, jestli chcete položit otázky. A nejprve dám slovo panu Purecovi z Portugalska. Prosím. Thank you, <clears throat> Madam Chair. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Velmi stručně a schematicky bych rád zdůraznil některé prvky či aspekty portugalského práva a právní praxe v souvislosti s alternativami k zadržování. Takže co se týče právní pomoci a asistence, tak jak byla zde naznačena jako v podstatě součást humanitární pomoci, ale ne pouze v rámci jako v rámci humanitární pomoci, ale právní pomoc také jako základní lidské právo. Žadatelé o azyl v Portugalsku mají právo na právní poradce v průběhu celého azylového řízení. A to prostřednictvím specializované eh, agentury našeho migračního azylového výboru. Eh, mají také právo na tlumočníka což je ve většině případů naprosto zcela zásadní prvek, na který nelze zapomínat. Dále mají samozřejmě právo na právní poradenství a také na informace v souvislosti se zpracováváním jejich žádosti a také samozřejmě na právní pomoc eh, obecně. Co se týče těch alternativ, které existují, tak tady bych měl vyzdvihnout to, že co se týče té subsidiární eh, pomoci a eh, co se týče tedy pomoci těm žadatelům a jejich eh, rodinným příslušníkům, kteří nemají dostatečné prostředky na důstojný život, tak je jim třeba zaručit minimálně ty minimální životní podmínky a také minimální přístup ke zdravotní péči, a to v rámci státního zdravotního systému. To znamená, je třeba opravdu udělat všechno pro to, aby byla chráněna jejich lidská práva a jejich důstojnost. A co se týče některých národních postupů, o nich jsme se zde měli bavit v rámci tohoto workshopu, workshopu tak pouze v podstatě jenom jako podnět eh, pro zamyšlení, ne, eh, že bych to tady prezentoval jako nejlepší eh, postup, tak bych rád zmínil následující. Ve chvíli, kdy se snažíte poskytnout ubytování žadatelům o azyl, tak je třeba přijmout adekvátní opatření, tak jak tomu je v případu Portugalska. A samozřejmě musí tady existovat dohoda mezi žadatelem o azyl a úřady. To znamená, že tady je, existuje dohoda o zachování či unifikaci sjednocení eh, rodiny tohoto žadatela, žadatele o azyl. To znamená znovu sjednocení eh, rodiny žadatele o azyl je něco, co musí být právně zaručeno a chráněno. Děkuji. A v tuto chvíli dostává slovo paní Rodríguez Ramos. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem chtěla pouze říci, že v souvislosti s tím, co říkal zástupce komisaře pro lidská práva, tak tady mi přijde velmi zajímavý ten přístup k zadržení, k té detenci jako jaksi k poslednímu možnému nástroje. Protože máme tady teď eh, ten poslední balíček o uprchlické a azylové eh, politice a já si myslím, že tady tato myšlenka by měla být opravdu eh, klíčovým aspektem. Máme tady samozřejmě umluvu z roku 51 a víme, že ve chvíli, kdy někdo žádá o azyl, od, vlastně odchází, utíká ze své eh, země, eh, tak tento akt v podstatě nesmí být vnímán jako zločin. To znamená, vy když přecházíte hranici za účelem jaksi eh, nalezení bezpečného domova či bezpečného zázemí, tak to nemůže být vnímáno jako zločin. To znamená, že detence musí být opravdu tím posledním možným nástrojem, aniž by byly vyčerpány ty nástroje předcházející. To znamená, musí dojít samozřejmě k vyšetření každého jednotlivého eh, případu. Je třeba vyslechnout eh, žadatele o azyl, je třeba zajistit eh, právní služby, ale je třeba si uvědomit, že my velmi často zapomínáme na to, že útěk před pronásledováním a válkou není zločinem. Na to velmi často zapomínáme. A podstatě eh, hovoříme o tom, jak zabránit tomu, aby byly takovýmto způsobem zadržováni v detenčních centrech mladí a nezletilí lidé a děti. To musí být opravdu opět eh, prioritou eh, toho nového návrhu. To prostě musí být klíčovým aspektem toho současného návrhu. To znamená, že všichni, já teď tady nechci nikomu nic vyčítat, protože je jasné, že všichni, všichni jsme udělali chybu, ale musíme se jednoduše ujmout, musíme převzít eh, tu zodpovědnost. Více jak 15 tisíc mladých eh, dětských migrantů se dostalo na naše území a my tady v tuto chvíli ani nevíme, kde jsou v podstatě. Většina z nich se prostě ztratila a přitom máme, máme tu strukturu pro to, abychom mohli plnit Mezinárodní úmluvu o právech dětí. Eh, Dítě z Jemenu, Súdánu eh, či jakékoliv jiné země, nezávisle na těch důvodech, proč musel tady k nám přijít, tak tady v podstatě nemůžeme do dopustit, aby toto dítě mělo okleštěnější, menší, redukovanější práva než jakékoliv dítě francouzské, španělské či jiné. V každém případě, ve chvíli, kdy už dojde k zadržení, tak chci říci, to zadržení v podstatě nemůže, nemůže nikdy být eh, legitimní kor, když hovoříme o zadržování v detenčních centrech pro dospělé. Teď my přece máme dostatečné struktury, eh, v rámci níž poskytujeme péči eh, mladým dětem a mladistvím naší národnosti. Tak proč nevyužít tyto struktury také pro ochranu těchto dětí? Děkuji. Jak vidíte, tak jsem nemoc přísná. Nejsem moc přísná po tou řešnickou dobu. A dále, nevím, jestli to správně vyslovím, pan Kishon z Polska. Fishon, omlouvám se. Děkuji. Já bych chtěl učinit jednu poznámku o, o různosti mezi systém evropské, evropským systémem eh, ochrany práv a mezi systémem eh, základní charty lidských práv. Protože vy jste řekl, že je možné se obrátit ze stížností eh, na dvůr, eh, co se týče podávání žádostí o azyl na eh, soudní dvůr, ale já jsem chtěl říct, že ta smlouva o lidských právech nedává vlastně právo k přístupu k azylu. Takže můžeme nalézt řešení těch problémů prostřednictvím jiných článků Evropského úmluvy lidských právech, například článek 3, kde stojí, že že existuje zákaz eh, na lidského zacházení, nebo článek 8, který chrání děti a rodinu, anebo článek 6, který hovoří o tom, že že přístup eh, k soudu je možný v otázkách eh, občanských, civilních a eh, trestních. Já bych to rád na to upozornil, protože jakožto praktický advokát, tak můžeme vlastně dosáhnout stejného cíle, ale různými cestami to je důležité, aby e, se to věděl, je e, důležité, abychom znali tedy znění toho článku, který my e, vždycky používáme před tím soudem pro lidská práva. A je třeba, abychom necitovali přímo článek té charty v rámci v rámci našeho evropského systému v rámci Evropské unie, protože protože ty články jsou stejné, obdobné v té chartě a v té smlouvě eh, o základních lidských právech. Protože tak to původně bylo, eh, bylo stálo v smlouvě z NIS a potom to bylo začleněno do té následující smlouvy. Děkuji. Thanks a lot. Mnohokrát děkuji. Takže zatím jsme slyšeli popis situace, pokud jde o přístup k právní pomoci. a situace ve věznicích a slyšeli jsme určité poznámky a otázky, a ještě se k tomu vrátím, ale tady mám dalšího řečníka. Je to paní Kristu Dopolu. Prosím. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η κράτηση είναι διοικητική πράξη. Jak všichni víme, zadržení je v podstatě administrativní proces. lidé nezadržujeme, když přijdou, protože se dopustili nějakého trestného činu, ale je to proto, abychom naplnili požadavky postupu, který pak vede k přijetí nějakého rozhodnutí. Ale samozřejmě nemůžete lidi připravit o svobodu z nějakých administrativních důvodů. Já si myslím, že to je docela drsný postup ze strany státu, když si vezmeme, jakých cílů se snažíme dosáhnout. Velice často se zadržení v členských státech využívá jako mechanismus, jehož pomocí chceme odradit migranty, aby mm, o to, aby přijeli. Takže lidé v podstatě pochopí, že v té které zemi eh, to nebude až tak úžasné, budou nějakou dobu zadržení, takže další lidé se potom vůbec nepokusí o to, aby se dostali do stejné země a žádali tam o azyl. Dá se pochopit, že to vytváří problém pro svobodu osob a jejich právo požádat o azyl v té zemi, ve které by dle jejich názoru mohli žádat o mezinárodní ochranu. My musíme pochopit, že někteří lidé možná neodpovídají profilu, profilu uprchlíka. A možná omylem nebo nesprávně požádají o azyl, ale členské státy nemohou reagovat tak, že budou uplatňovat detenční opatření, která zacházejí za dál nebo za hranici nějaké normy. Samozřejmě uprchlík za to nemůže, jestli trvá dlouhou dobu, než administrativní orgány přijmou rozhodnutí. Ale pokud administrativní orgán není schopen okamžitě posoudit žádost o azyl, nemá právo někoho třeba rok někde zadržovat, než rozhodne. Také jsou určité zranitelné skupiny, třeba děti, a ty by se zadržovat neměly. Nemá smysl zadržet děti nebo starší osoby, nebo osoby, které jsou nemocné a nebo nedokážou přežít v tom zadržovacím středisku. Takové věci musíme zdůrazňovat. A my tady mluvíme o zadržování. Samozřejmě na tyto věci musíme upozorňovat hned na začátku. Musíme říct, že zadržení by mělo být výjimkou. Z toho vychází, nebo z takovéto filozofie to vychází. Tohle uvádí i zákon. Musíme zvažovat alternativy. Nicméně pokud není možné alternativy využít, pak teprve je možné uplatnit zadržení. A rozhodně ne ve vztahu ke zranitelným osobám. Mnohokrát děkuji. Thank you very... Mnohokrát děkuji. Protože máme ještě trošku času, mám jednu otázku, protože zaprvé, když jsme mluvili o právní pomoci, já myslím, že aby se zajistila právní pomoc, může to vést především k tomu, že ty postupy proběhnou rychleji. Protože obě strany, jak administrativa, tak uprchlík, znají pravidla, znají postup. Takže to může napomoct tomu, že ten postup proběhne snad rychle a také se zajistí, že bude dodrženo právo. Pokud jde o zadržení, to je velice zajímavá věc. Slyšeli jsme otázku, jestli je to sankce, anebo jestli je to administrativní opatření, aby se zajistilo, že příslušná osoba bude k dispozici v tom asilovém řízení. Pokud budou nějaké další dotazy, ten člověk bude k dispozici. Ale souhlasím s tím, že si musíme řádně prověřit, jestli tady potřebujeme zadržení, nebo jestli jsou nějaké alternativy. A pak je tady také otázku, která je eh, rozhodně platná. Máme soudy, které mají na starosti různé věci. U některých je možné napadnout do rozhodnutí o azylu, jiné soudy rozhodují o základních právech. A také bych všem připomněla, že kromě toho máme také vlastní povinnosti, které vyplývají ze stávajícího azylového systému na kterém se dohodly všechny členské státy i Evropský parlament. Takže jsou tady různé aspekty. Mohli bychom se na to podívat podrobněji. A já teď možná začnu naopak a nejprve dám slovo panu Smithovi, aby nám řekl něco k právní pomoci. Děkuji. Já jsem chtěl něco k těm vystoupením říct. Za prvé pan Pureza z Portugalska. Já myslím, že se dá říct, že ten portugalský systém je v podstatě platinový v porovnání s řadou dalších systémů, které jsou platní v celé Evropské unii. Velice rád slyším, že platí právo na právní pomoc, na právní podporu ve všech fázích procesu. V mnohých jiných členských státech to tak prostě není. V mém vlastním státě, v Irsku, máte právo na informaci a právo na dokumentaci v první instanci. To se striktně dodržuje, ale není to nic víc a nic méně, pokud je o základní ustanovení směrnice o kvalifikacích. Nemáte nárok na právníka. A my prostě říkáme, že to nestačí, aby se zajistilo, jak to s tím právem vlastně je. A irská zkušenost není neobvyklá. Mnohé členské státy sotva dodržují tento základní požadavek poskytovat informace a dokumentaci žadatelům o azyl. Takže je dobré slyšet, že máte právo na právní pomoc, přestože portugalský systém má své problémy. Ale v zásadě od počátku tady to právo je. A druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit, je to, co říkal pan Sišo z Polska. On říkal, a správně říkal, že musíme mít na paměti rozpor s Evropskou umluvou o lidských právech, rozdíl mezi touto umluvou a listinou základních práv. A rozhodně v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, a nejvíce to projevilo v případě Maui versus Francie, tam se ukazuje, protože Štrasburský soud uvedla dál uvádí, že článek 6 Evropské umluvy o právu na spravedlivý proces se nevztahuje na vnitrostátní rozhodnutí, která se týkají vstupu, imigrace a vyhoštění cizinců. A ochrana, kterou poskytuje Evropská umluva o lidských právech, je bohužel omezená. A to je dost zvláštní, když se nad tím zamyslíte, když se zamyslíte, kde to má původ byla přijata v roce 1950, rok před Ženevskou úmluvou. Takže je opravdu trošku špatně pochopitelné, proč jednoznačně neoch- neochraňuje právo na azyl. Nicméně, teď máme celou škálu nástrojů v systému Evropské unie od Lisabonské smlouvy a ty mají poskytovat úplnou ochranu práva na azyl. Jak už jsem říkal, teď je právo na azyl zakotveno v článku 18 listiny od roku 2009 a tomu předcházely první kroky směrem k evropskému azylovému systému v letech 2004 a 5 a ty nejrůznější směrnice a teď nařízení v této oblasti. Já myslím, že máme tady článek 18, ale musíme se podívat také třeba na článek 4. To je právo na tělesnou celistvost, to je potřeba řádně uplatňovat, pokud někdo tvrdí, že bude pronásledován, když se vrátí. Je tady právo toto právo, které eh, vyvolává článek 4, nejde jenom o sekundární legislativu, je také právo na účinný opravný prostředek, tady také článek 41 listiny, týká se to toho, co dělají evropské instituce. Stejně tak to platí pro členské státy, když se implementuje právo Evropské unie. A pokud Evropská unie uplatí právo na azyl nebo právo na zadržení, když jde o neúspěšnou žádost, tak se to částečně implementuje, ne nezbytně cel, zcela, ale evropské právo se uplatňuje a z toho pak vyplývají také další povinnosti, které se týkají ochrany ve vztahu k osobám z třetích zemí. A vyplývá to z listiny. To je tedy všechno ústavní ochrana, ústavní ustanovení evropském právu. A poslední bod, který jsem chtěla zmínit velice krátce, možná, že jsme se toho ještě nedotkli, se týká toho, jak to vypadá, když někdo tvrdí, že zadržení je nezákonné, anebo je nezákonné, a jaká ochrana je k dispozici podle práva Evropské unie v současné době? A odpověď zní, že to vůbec není jasné a je to velmi omezené. V Kansasu ve Spojených státech pokud jste nespravedlivě odsouzeni podle práva státu Kansas, máte právo na 80 tisíc amerických dolarů za každý rok nezákonného zadržení. Různé státy v Spojených státech k tomu přistupují různě. Texas v této chvíli tuto věc zvažuje. V Ostnu se o tom jedná ale nabízí se tam podobně velkorysý režim. Některé státy mají režim méně velkorysý, to dejme tomu 20 nebo 30 tisíc amerických dolarů za rok. Některé státy dávají, myslím, 50, 15 nebo 20 a nechávají na porotě, aby stanovila částku. V Evropské unii proto není žádné konkrétní pravidlo, každý členský stát má, své, má svou vlastní procedurální autonomii, třeba v Irsku, ale náš vrchní soud rozhodl, že pokud je někdo nezákonně zadržován, pokud je to cizinec, migrant, nemá právo být v našem státě, ale nezákonně zadržován, má nárok na 2,5 tisíce eur za den. To se možná změní, ale je to teď 2,5 tisíce za den. Takže by bylo zajímavé vidět, jak se bude judikatura vyvíjet v Evropské unii. Bez pochyby ty případy se dostanou před soud, pokud je o to, aby se stanovilo, jakou náhradu škody je třeba poskytnout. Na evropské úrovni o tom neslyším žádnou debatu o nějaké harmonizaci práva na náhradu škody pro ty, kteří byli nezákonně zadrženi. Bez pochyby by to způsobilo velké politické problémy, ale tyto věci se určitě dostanou před vnitrostátní soudy v nadcházejících letech a možná, že bychom měli mít evropské řešení. A poslední věc, omlouvám se, že mluvím tak dlouho, poslední věc ve vztahu k té otázce nezákonného zadržení nebo zadržení, o kterém se pak ukáže, že je nezákonné, se týká také toho, že je potřeba mít včas přístup k právníkovi v počáteční fázi zadržení. A pokud je přijato rozhodnutí o tom, že nebo pokud soud rozhodne, tribunál rozhodne, že zadržení bylo zákonné, je třeba mít dál přístup k právníkovi, protože ze zákonného zadržení se může stát zadržení nezákonné v závislosti na okolnostech. A myslím, že nemáme na evropské úrovni žádný soubor předpisů, pravidel, pokud je o ten požadavek, aby měly členské státy k dispozici nějaký panel právníků 24 hodin denně, kteří by potom radili lidem, kteří byli zadrženi ještě před vyhoštěním. Thanks a lot and also. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkujeme také za uvedení těchto příkladů, ve kterých došlo k nelegálnímu zadržení a které byly poté kompenzovány finanční kompenzací. Teď tady nejde o to, že bychom chtěli jaksi poskytovat tyto finanční kompenzace jednotlivým lidem, ale tady je to je, tak, je to tak nastaveno za účelem zajištění toho, aby opravdu k těmto nezákonným zadržováním nedocházelo. Takže v tuto chvíli jsme se už dostali k otázce zadržování detencí a k možným alternativám, takže v tuto chvíli vám opět předávám slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát za všechny vaše připomínky a připomínky Eh, protože samozřejmě pokrývají velmi široké spektrum otázek, tak se vám už předem omlouvám, že i na ně možná nezareaguju na všechny. Eh, děkuji mnohokrát za tu informaci týkající se portugalského systému. Myslím si, že tady některé ty z těch prvků mají více dočinění s azylovým řízením než s detencí, ale co je důležité pro tuto chvíli, ale i také na později, je to, že my spolupracujeme s se s 47 zeměmi nevíme přesně, co se děje ve všech jednotlivých eh, státech, ale ve chvíli, kdy v Portugalsku máte některé postupy, které by mohly fungovat i v jiných státech, to znamená, opravdu to můžeme navrhnout jako osvědčený postup. Možná, že to budou opravdu postupy, které jsou i vítány organizacemi, které bojují a chrání lidská práva, neziskovými organizacemi, ombudsmany. Tak já si myslím, že by byla opravdu velká škoda, kdybychom o těchto osvědčených postupech nehovořili, kdybychom o nich nehovořili se jinými členskými státy, které čelí těm stejným problémům a otázkám. Ať už, je to, ať už se to tak bude dít prostřednictvím eh, meziparlamentních eh, diskusí či prostřednictvím eh, jiných nástrojů. A co se týče detence a zadržování jako úplně toho posledního možného prostředku. Ano, myslím si, že v mnoha členských státech to je tak opravdu nastaveno, že je to opravdu ten poslední možný prostředek. Nicméně ta praxe tomu vždy neodpovídá. Například eh, v rámci toho současného evropského azylového systému, včetně tedy toho návrhu Evropské komise, eh, tak eh, tady se vždy hovoří o detenci či zadržení mladistvých pouze jaksi ve výjimečných případech, ale i tak tedy k tomu eh, dochází. Eh, a právě nedávno v podstatě došlo k dohodě eh, v rámci Belgie, ne, nebo v podstatě Belgie, Belgie učinila to, že k eh, zadržování mladých lidí vůbec eh, nedocházelo. To znamená, že eh, byly v podstatě, ta situace byla řešena jiným způsobem, nicméně na základě jaksi hodnocení tohoto nového systému se došlo k závěru, že to je systém, který není efektivní. To znamená, že v podstatě v mnohých členských státech ta argumentace zní, Eh, tak, že vlastně říkají, nedochází k nárůstu lidí, kteří by se navraceli, to znamená, že musíme opravdu přistoupit k většímu množství detencí. Například v Lucembursku došlo dokonce k prodloužení eh, průběhu nebo doby, po kterou lze legitimně zadržovat eh, mladé lidi ze tří na sedm dní. To znamená, tady je třeba jednat velmi obezřetně vnímat, co se děje a neustále opakovat, že jsme proti zadržování mladých lidí. Je třeba nastavit celá jasné normy, protože dokud eh, necháme ty dveře otevřené, tak je jasné, že k nám děti a mladí lidé přicházet budou. A já bych vás také rád povzbudil nebo apeloval na vás, abyste eh, se spojili s vašimi kolegy, kteří jsou součástí té meziparlamentní eh, skupiny ve Štrasburku, která se zabývá migrací, protože tam, tato komise mimo jiné tedy v tuto chvíli eh, už má k dispozici kampaň proti detenci dětí a mladistvých. Nicméně to vypadá tak, že ten její eh, dosah eh, je poměrně malý, to znamená, že ta reakce na národní úrovni je poměrně nízká. Kromě toho, Samozřejmě bylo zde zmíněno, že eh, úmluva o lidských právech a, eh, Evrop, a listina evropských, tedy pardon, základních lidských práv jsou eh, trošičku v protikladu. To znamená, že vidíme, že v podstatě ta implementace listiny základních lidských práv není úplně nejsnazší. Kromě toho je třeba si uvědomit, že ta listina byla v podstatě vytvořena v době, kdy vlastně Vlastně se říkalo, že eh, ta listina musí samozřejmě respektovat a odrážet eh, Štrasburskou umluvu a musí jít v podstatě nad její eh, rámec. A je to tři, tomu, je tomu třeba je to třeba dělat tak, abychom byli schopni dokázat, že vlastně my jsme schopni dokázat chránit lidi lepším způsobem. To znamená, ano, máme tady spoustu rozsudku eh, od Štrasburského eh, soudu, to znamená eh, hlavně tedy v případech, kdy se jedná o lidi, jejichž návrat do zemi původu by mohl představovat opravdu velké ohrožení života. To znamená, Tady v každém případě je to velmi těžké nějakým způsobem implementovat do našeho azylové práva jinak než tedy zaručením toho, eh, té podpory a té právní pomoci v průběhu azylového řízení. Co se týče bylo byla zde zmíněna potřeba kontroly lidí, kterým, kterým azyl nebyl udělen. Ano, hovoří se v podstatě o tom, že potřebujeme mít vyšší schopnost kontroly nad těmito lidmi. Nicméně ta kontrola musí být levnější, musí být výhodnější, příjemnější vlastně pro všechny zúčastněné strany. Je třeba například podívat se na praxi UNHCR a myslím si, že eh, v tuto chvíli už máme dostatek eh, příkladů, eh, díky nimž bychom mohli opravdu jednat efektivněji. Vy jste také zmínila sankce a administrativní opatření. Zadržení žadatele o azyl nemůže být sankcí, nemůže představovat sankce. A já jsem si také poslechl pana komisaře Avramopoulse, který hovořil o tom, že je třeba se více zaměřit na otázku sankcí, ne při příchodu a navracení tedy eh, žadatelů, ale eh, v případech, kdy v podstatě nedochází k dodržování či k akceptanci Eh, eh, konečného rozhodnutí azylových úřadů. To znamená, tady v tuto chvíli se už hovoří tedy o nutnosti eh, využívání ne pouze zadržování de- či té detence, nýbrž také jaksi si sankčního systému a právních prostředků, které by byly namířeny proti těm, kteří se neřídí rozhodnutím úřadům. Děkuji. Děkuji vy jste říkal, že bychom neměli hovořit o sankcích. Já si myslím, že my bychom se v souvislosti s tím zadržováním měli vyhnout eh, tomu, aby v podstatě žadatelé o azyl neměli přehled o té své situaci, nevěděli vlastně, proč jsou zadržováni a jaký je tedy status toho, mm, toho jejich pobytu. To znamená, těžko se můžete řídit pravidly, pokud je vůbec neznáte. Eh, to je samozřejmě problém. Už jsme skoro na konci našeho workshopu a já bych samozřejmě v tuto chvíli hlavně ráda poděkovala našim dvěma řečníkům za to, že nám poskytli dodatečné doplňkové informace a velmi ráda bych poděkovala těm, kteří se zúčastnili tohoto workshopu. Chápu, že ten den je velmi náročný a dlouhý a vím, že se u účastníte ne pouze plenárního zasedání, ale ještě těchto doplňkových workshopů. To znamená, že vykazuje to opravdu velmi intenzivní práci a námahu, takže děkujeme moc krát. Někteří z vás eh, zde také mm, eh, položili tu otázku nebo zdůraznili tu otázku související se zadržováním dětí. A v této souvislosti chci říci, že v rámci našeho dalšího zasedání, které začne v 3.45, ve 3 čtvrtě na 4 se právě touto otázkou konkrétně bude zabývat. To znamená, se bude, bude se zabývat otázkou zadržování dětí a ochranou dětí, které se dostanou do této situace. Takže dojde opět k výměně eh, názorů eh, mezi zástupci národních parlamentů a zástupci tohoto parlamentu. A chci říci, že už na začátku toho prvního ranního bloku eh, bylo zcela jasné, že společný evropský azylový systém, ale ne pouze v oblasti azylu, pouze tehdy ve chvíli, kdy si budeme vyměňovat své zkušenosti, své názory a společně budeme hledat jaksi společná řešení. Takže ještě jednou vám děkuji za to, že jste se zúčastnili tohoto meziparlamentního eh, zasedání a doufám, že mnohé z vás také uvidím na dalším workshopu, který začíná ve tři čtvrtě na čtyři. Děkuji mnohokrát.